Eh, good morning, ladies and... Dobré dopoledne, dámy a pánové, eh, našim přátelům eh, dám pár chvilek, aby si, pokud si přejí, nasadili sluchátka a aby našli ten správný kanál, který vidíte tady vyvěšený. Tam vždycky je jaký jazyk má jaké číslo a to byste si měli nalézt na sluchátkách. A <clears throat> já eh, teď mluvím, abyste mohli ladit kanály a eh, ještě vám chci připomenout, že před eh, pár minutami jsme tedy na počest našich laureátů, bojovníků za lidská práva. Zde eh, přichystali oběd, to bylo pro nás velké potěšení. Je to eh, eh, blízko tedy eh, toho průchodu Simone Veil a Solidarita Dnes tady máme 12 kandidátů na Sacharovu cenu, kterou uděluje Evropský parlament. Víme, že vítězové nebo počet vítězů je daleko větší de facto, poněvadž vy zastupujete stovky tisíc lidí na celém světě, občany, kteří by chtěli změnit situaci ve svých zemích. Děkuji. Děkuji vám tedy za váš boj a za příklad, který dáváte i nám všem zde v Evropské unii. Jak víte, nebo když tady sedím s vámi, kteří jste trpěli v boji za lidská práva, která my zde v Evropské unii bereme jako hotovou věc, tak vím, že bychom měli ještě více být aktivní eh, v budoucnosti a více se zapojovat všude ve světě, více se angažovat v boji za lidská práva. Vy zastupujete nevládní organizace, občanskou společnosti, právníky, novináře, aktivisty. Eh, a vy jste ti, kteří mluví za ty, kteří nemohou se svobodně vyjádřit a kvůli tomu jste hodně trpěli také. My zde v Evropském parlamentu eh, mm, věříme ve věci, které jsou pro nás evidentní, ale možná nejsou tak evidentní pro diktátory a to, je, že eh, lidská práva jsou nejenom důležitá pro Eh, život a pro eh, fyzickou integritu, ale že zde je to důležité i pro další svobody, a to je svoboda projevu, svoboda schromažďování a eh, bez těchto svobod dochází k útlaku. My zde, pokud v Evropské, my zde v Evropské unii už bereme svobody za hotovou věc, ale i tady naši občané hodně trpěli v minulosti, na to nesmíme zapomínat Oni vědí, co to znamená takový útlak. A právě proto je to na nás, je to odpovědnost, úkol Evropské unie, abychom byli tím světélkem ve tmě a abychom ukázali, že je zde světelko naděje a lepší cesta a že ty základní hodnoty, které my hájíme, prosazujeme, že nejsou evropskými hodnotami, ale jsou to hodnoty univerzální, které platí všude na celém světě pro všechny. A ještě jednou opakuji, my všichni bojujeme za univerzální hodnoty. E, přátelé, dnes to je zvláštní příležitost. My zde v Evropském parlamentu cítíme zvláštní odpovědnost vůči kandidátům e, na cenu a e, protože to e, musí být více než jednou za rok ceremoniál ve Štrasburku, kdy udělujeme cenu slavnostním způsobem. Ne, jde o to tedy vytvořit takovou platformu, takovou síť, platformu, abychom si vyměňovali zkušenosti, abychom se vzájemně od sebe ponaučili musíme se i e, učit od vás, tedy od vítězů Sacharovy ceny. Musíme být v kontaktu se všemi e, nositeli ceny a musíme těžit z vaší angažovanosti, e, z vašich znalostí. To je cený zdroj pro nás, pro všechny na celém světě. Dnešní konference je důležitá, protože ukáže, jak rychle se tento svět mění, jak tedy na východu, na jihu, my zde eh, zažíváme historii, která se utváří právě před našimi očima a proto musíme základní hodnoty povyšit za prioritu naší zahraniční politiky. Nemůže to být pouze suma našich národních zájmů, tedy zájmů různých eh, členských států. Ne. Eh, naše zahraniční politika musí být něco více. Je to sdílená povinnost a sdílené přesvědčení já to mohu říct jako, jako Aung San Suu Kyi, když jste eh, se obrátila na svobodnou společnost, řekla, prosím, použijte, využijte vaši svobodu k prosazování naší svobody. Víme, že eh, eh, politická transformace je unikátní. Každá země Eh, eh, si projde svým, svojí zkušeností. To, byla, při, to bylo ve Španělsku, v Portugalsku, ve východní Evropě, v Moldavsku, v Srbsku a v dalších státech v Evropě a dnes v arabském světě. My tady nejsme proto, abychom udělovali lekce, ale abychom pomohli splnit sny těch, kteří touží po skutečné změně. A co je pro nás nejdůležitější, je vyměňovat si názory, diskutovat, vyměňovat si myšlenky. Každá politická transformace musí reflektovat vůli lidu a proto eh, musí eh, být založena opírat se o skutečný inkluzivní politický dialog, který zahrne, zapojí všechny. Občanská společnost, politická hnutí, politické strany, lidi musí mít právo se vyjadřovat i kriticky se vyjadřovat eh, k reformám a eh, musí eh, požadovat, aby jejich přání byla plněna a nesmí se nechat zastrašovat orgány, k čemuž pořád dochází všude na světě, na řadě míst. Třeba připomenu tady situaci v Tibetu. Ať je to prostřednictvím násilného útlaku, ať je to prostřednictvím různých eh, eh, formálních cest, kdy se zakazují různá hnutí. A zde skutečně to, co se děje v Syrii a v Egyptě, to je to, co nám dělá velké starosti. Ale i máme určité povzbudivé trendy, například Myanmar, kde eh, Myanmar plní své sliby a provádí nezbytné reformy a zahájil eh, otevřený demokratický dialog, nebo i tedy se snaží garantovat základní svobody a svobodné volby. Jak víte, naše, náš nositel Aung San Suu Kyi, nositelka Sacharovy ceny, kterou jsem citoval před chvílí, eh, a její Národní liga pro demokracii, ty jsou v první linii tohoto boje. Samozřejmě pro nás teď eh, se klade nejdůležitější otázka, jak pomoci, jak my můžeme pomoci k této transformaci. Za prvé, naše základní hodnoty musí být v centru všeho našeho konání. A právě proto náš parlament eh, Eh, apeluje na to, že musíme mít více prostředků, abychom mohli podporovat třeba volební procesy, monitorovací mise, abychom mohli pomáhat budování eh, demokratických institucí, občanské společnosti, mm, politických stran v těchto transformujících se zemích. Za druhé, eh, středně doba prosperita. To je jediná cesta, aby ta politická transformace vedla k nějakému udržitelnému výsledku, protože to je přirozené, to je přirozená věc rok, dva, tři roky po revoluci, tak potom vždycky tam se klade otázka, jak to bude s prosperitou. To musíme také pochopit. A je důležité především, aby mladá generace měla jasné vyhlídky. A náš parlament tedy bude prosazovat to, aby především naše pomoc se zaměřila na tento cíl, tedy na konkrétní projekty v této oblasti. Za třetí, z dlouhodobého pohledu, myslím si, že bychom měli eh, podporovat eh, eh, vytvoření takového občanského modelu, který známe od nás, my v něj věříme na základě návštěv v Africe, v severní Africe, na, eh, na středním východě, ve východní Evropě, na západním Balkánu, tak všechny ty eh, cesty ve mně utvrdily přesvědčení, že integrace, integrace našich sousedů může být hybnou silou pro udržitelnou demokracii. Nemůžeme nabídnout členství všem zemím, to je jasné ale můžeme nabídnout eh, skutečné partnerství založené na míru a prosperitě. A jsem si jist, že to bude fungovat. Bude to fungovat, je to situace, která bude prospěšná pro obě strany. A my již jsme tuto cestu nastolili. Závěrem bych chtěl říct si pár slov o důležitosti technologií a sociálních médií což je způsob, jak prosazovat demokracii a podporovat občanskou společnost. E, v 80. letech minulého století e, v našem hnutí Solidarnost Solidarita e, to vlastně bylo hnutí, které nakonec vyústilo v úspěšné volby na jaře 89 a tam jsme Eh, my měli co? My jsme měli pouze eh, eh, psací stroje, měli jsme pouze tedy nějaké tedy jednoduché offsety, reprodukční zařízení, neměli jsme mobilní telefony, ale dnes naštěstí aktivisté mají mobilní telefony, mají internet, mají sociální média, sociální sítě. To je hodně lepší, ale zároveň i nebezpečné. Eh, řada našich nositelů využila eh, tyto nástroje. Eh, Suja to je kybernetický počítačový disident z Číny, který tu nemůže být. Byly to právě videa na YouTube, blogy a na, mm, i tedy byl to Twitter, který zmobilizoval lidi i v arabském jaru, ale mm, tyto mm, technologie musí být použity k prosazování svobody a e, ale ne pro e, cenzuru, pro dohled, pro kontrolu, takže to není dobré. A proto je to obousečné, dvousečné a nevím tedy, zda je dobré nebo špatné takováto technologie ve vašich zemích. Někdy mám pocit, že to bylo lepší tehdy u nás doma, když jsme ty technologie a tu techniku neměli. Abych to řekl upřímně je to i nová výzva pro eh, nás, eh, eh, pro naši politiku. Musíme se více zaměřit na lidská práva, ale i obchodní společnosti nesou zvláštní odpovědnost. Ty mezinárodní, nadnárodní firmy také mají svoji odpovědnost, protože tyto nadnárodní společnosti mohou hodně přispět k ochraně svobody projevu a také ale mohou se dostat do rukou utlačitelů a stát se jejich nástrojem. Vážení přátelé, někteří arabské jaro nazývají internetovou revolucí, aby ukázali, jak velký dopad mají nové technologie. Ale tady nejde přece o Facebook nebo o Twitter, které by eh, svrhly utlačitelské režimy. Určitě ne. Ne, to je eh, lidský duch a e, touhy po svobodě, po změně, které to učinili. A to je to, co znamená, že slovo, slovo je silným nástrojem. Nezapomínejme na to. Benazir Buto jednou řekla, že, teď musím citovat, Můžete eh, uvěznit člověka, ale ne myšlenku. Můžete poslat do exilu člověka, ale ne myšlenku. Můžete zabít člověka, ale ne myšlenku. Myšlenka je to, eh, co eh, všichni sdílíme, a to je myšlenka rovná se svoboda. Děkuji, děkuji, že jste přišli. If I may to, to pass. A Rád bych nyní předal slovo panu eh, Sergeji Kovaljevu. Bobby, před dvěmi eh, roky jsme s laureáty eh, Sakarovovy ceny diskutovali o memoriálu, tedy o vytvoření určité sítě vítězů nebo nositelů ceny Sakarovov a rozhodli jsme, že nyní poprvé v historii tady bude memoriál a jeho jménem pan Sergej Kovaljev, jakožto spolupředseda této naší akce, spolupředseda za vítěze e, v této ceny. My si dobře pamatujeme, že jste spolu e, zakladatel a spolupředseda memoriálu e, Eh, ruské nevládní organizace a by eh, a tady eh, se tady monitorovala situace a také jste se snažil zaznamenat, jaká je situace porušování lidských práv v Rusku. To je pro nás něco velice významného. A byl jste také zakladatelem první asociace eh, pro lidská práva v Sovětském svazu. Byl jste eh, tedy iniciátorem této skupiny pro lidská práva v roce 1969, takže to už je opravdu velice, velice dávno. Bylo to v roce 68, v květnu 68. No a možná, že bychom se měli spíše pustit do diskuze a dialogu. Takže eh, nesitelé Sakarovy ceny nositel Sakharovovy ceny z roku 2009 a chtěl bych také připomenout, že to byla, byl Sergej Kovaljev, ale také Ludmila Alexejeva, naše drahá přítelkyně. Já jsem velice rád, že jste přišel, přišla mezi nás. Eh, je mi líto, že pan Olovo eh, dnes není mezi námi, ale Olog Odov není mezi námi, ale jsem velice rád, že jste s námi alespoň dva a vy už tady opravdu po 40 no, let bojujete za lidská práva v Rusku a já jsem velice poctěn a máte slovo. Možná, že nejprve udělíme slovo panu Kovaljevovi a potom eh, vám, paní Alexejevo. Máte slovo. Спасибо, господин президент, za vašu яркую, впечатляющую. Děkuji za slovo. Děkuji za ten působivý úvod. Rád bych eh, stručně řekl něco o našem příteli Olegu Orlovovi, který tady bohužel z technických důvodů nemůže být dnes mezi námi. Je právě v Minsku Je tam na jednom soudním zasedání, eh, které určitě vyvolá velkou pozornost a bude se o něm hodně diskutovat. Tato konference se nazývá Sacharovou konference, konferencí a není tomu náhodou. Evropský parlament má to privilegium, ale zároveň také odpovědnost podporovat Sacharovou cenu. A tímto způsobem pečuje o duši Sacharova všude eh, v Evropě a přispívá k eh, šíření eh, ducha této myšlenky. Rád bych řekla stručně něco k Sacharovovi. Kdo to byl? Byl to skutečně reálný politik. Viděl politiku takovou, jaká je. A měl velmi silné myšlenky a eh, chtěl tyto myšlenky eh, využít jako základ pro skutečnou politiku. A pokud nebudeme dbát na hodnoty a myšlenky, tak to je věc, která je pro nás velice nebezpečná. A velká většina nositelů Sacharovovy ceny je ze zemí, kde eh, vypadá situace velmi špatně. Není tady žádný nositel Sacharovovy ceny ze západní Evropy. Ale univerzální hodnoty, které tady zastupujeme, to jsou hodnoty, které by měl každý politik dodržovat. Měli bychom na ně dbát všichni, všichni v politice. A tyto hodnoty jsou výsledkem evropské kultury. Jedná se o univerzální mezinárodní hodnoty, ale jsou výsledkem evropské křesťanské kultury. A to je mimořádná okolnost, mimořádná situace. Protože země, které přispěly k těmto hodnotám, tak tyto země tady nejsou zastoupeny nositeli sacharové ceny. Svět ovládají nebezpečné trendy a nebezpečné jevy. Ale často je to tak, že my nechápeme to, že krize Eh, která zasáhla svět, který je navzájem propojený, tak eh, není pouze ekonomickou krizí, ale jedná se o globální krizi, která je také morální. Je to historicky politická krize. A to je půda, živná půda pro eh, společenský darwinismus. Je to živná půda v podstatě pro machiavelistický náhled na svět. A právě proti tomu eh, se obrátil Sacharov se svým novým přístupem k společnosti a jeho hlavním cílem bylo zohlednit také okolnosti a problémy, které můžeme sledovat na mezinárodní úrovni. Rád bych uvedl jeden osobní příklad. Týká se to mého blízkého přítele, který je skutečně zastáncem reálné skutečné politiky. A my jsme si eh, my jsme se jednou sedli a hovořili jsme o Jalské konferenci a tam eh, kde byly vítězné státy nad Hitlerem a země tedy, které zvítězily nad eh, Hitlerem, tak tam eh, v podstatě si rozdělili svět spolu se Stalinem. A to se dotklo stovek milionů Evropanů. Můj přítel mi tehdy řekl, Máš pravdu, když se na to díváš tímto způsobem, že došlo k rozdělení světa, ale co bys udělal ty, kdyby se tam seděl? Kdyby se byl na Jaltě, jak by se rozhodl? A mě se ta otázka dotkla, Zasáhl mě to a pochopil jsem, že možná bych se rozhodl podobně. Možná bych jednal stejně jako Churchill a Roosevelt. A to je to, co je těžké a špatné na naší realitě, že není možné žít svobodně. Po této jeltské konferenci museli někteří za svobodu jin, zaplatit za svobodu jiných svou vlastní svobodou. A to souvisí se základní myšlenkou Sacharova. Já neznám žádného jiného člověka, který by čelil tak eh, hm, hroznému uvěznění a odsouzení a musel projít opravdu obtížnými, nepříjemnými záležitostmi. V podstatě hm, pocítil ten nejtvrdší režim na svou vlastní kůži. Ale samozřejmě řekl, že tomto světě není možné žít pokojně, protože je, možn, mus, je nutné se zasazovat o nové politické paradigma. A nebyl jediný, který přišel s touto myšlenkou. A měl spolubojovníky. Einstein, Niels Bohr, ty také šli jeho směrem. A pak ještě jedna další osoba, teď si nemohu vzpomenout na jméno, stává se mi to opakovaně. Byl to velký anglický filozof. Velmi dobře ho znám. A za chvilku si určitě vzpomenu na jeho jméno. Také Gorbačov zastupoval nový režim spolu se Sacharovem. A viděli to jako nutnost. Aby bylo možné eh, přestat eh, to velké nebezpečí. Já teď jsem si vzpomněl na jméno anglického filozofa Russell. Nikdy si to jméno nemůžu zapamatovat. Všichni říkali to samé. Viděli budoucnost na základě univerzální hodnot. A viděli tyto univerzální hodnoty jako skutečný základ rozhodnutí v reálné politice. Každý má samozřejmě své vlastní myšlenky, své vlastní názory, které si k tomu přidá. A Sacharov patřil určitě eh, mezi ty, kteří velice osvětlili eh, tuto oblast a hodně o tom hovořil. Ale to není v rozporu a není to tém ani tématem naší dnešní konference. Abychom o tom podrobně diskutovali. Nicméně musíme se ujmout tohoto úlohu, vidět to jako skutečný eh, úkol, sacharovský úkol, který je naším úkolem a Evropa se musí snažit nadále jít touto cestou. Je to obtížná záležitost, je to věc integrace, která před námi stojí. A přechod od čistě eh, tržních problémů a jejich řešení, k politické jednotě, to je samozřejmě cesta, která není jednoduchá. Viděli jsme to také i na pokusech, eh, které se zabývaly Evropskou ústavou. Jsou to obtíže, kterým se nevyhneme. Ale tyto překážky jsou nutné, pokud chceme, abychom všichni mohli žít společně v míru a ve svobodě. A dědictví eh, Jalty a Nagasaki je věc, kterou musíme a chceme překonat. A proto se musíme opakovaně stavět stále novým a novým výzvám. Pane předsedo, vy jste eh, se velmi trefně vyjádřil k eh, síti nebo společenství nositelů Sacharovovy ceny. A možná, že bychom eh, se měli jednou nebo dvakrát do roka setkat, abychom si mohli vyměnit eh, zkušenosti. Nicméně si myslím, že bychom měli mít také stálý program, který by se týkal myšlenek Sacharova. Neměli bychom na to zapomínat. I would like to ask, um, for... A v tuto chvíli bych rád požádal paní Ludmilu Alexejevu, aby si vzala slovo. the It's Я счастливый, находиться здесь. Děkuji, jsem velice eh, potěšená a hrdá, že mohu být eh, zde mezi vámi společně s ostatními výherci, tedy držiteli Sakarovovy ceny z různých eh, ročníků. Děkuji vám velice pane Buzek, za tuto jedinečnou příležitost, kde nejenom, že jsme v kontaktu písemném, ale můžeme si dokonce pohlednout do očí a tváří v tvář můžeme společně diskutovat o problémech, se kterými jsme se setkali během našeho působení. Všichni pocházíme z nejrůznějších zemí, ale spojuje nás myšlenka na ceny Sakharov. A Sakharov byl naším současníkem. Byl to někdo, kdo se nerodí v každé generaci. pro všechny nositele ceny, eh, této ceny a nejenom pro ně, i pro všechny ty, pro které eh, pracoval a všichni ti, kteří působí a obhajují tyto myšlenky ve svých zemích, je eh, Andrej Zakharov ideálem, na který chceme dosáhnout. Před dvěmi lety eh, tři aktivisté v oblasti lidských práv eh, obdrželi tuto cenu. Eh, Sergej Kovaljev a Oleg Olok, který se dnes nemohl bohužel dostavit, mm, který je v čele memoriálu. Pan Orlov je v tuto chvíli v Bělorusku. V Minsku běží totiž soudní proces, kde Gribedevsky, náš aktivista, čelí obvinění. Byla obviněna eh, běloruská organizace, která hájí lidská práva. Je to organizace, která pomáhá těm, kteří chtějí dosáhnout toho, aby Bělorusko bylo demokratickým státem, právním státem, státem, eh, který eh, eh, tedy dodržuje lidská práva. A tento obžalovaný bude pravděpodobně od, odsouzen a trest zní zatím na pět let. A já doufám, že naše společné úsilí vynaložíme na to, aby tento muž byl brzy osvobozen a mohl opět hájit tyto myšlenky, které nás všechny spojují. Děkuji a rád bych v tuto chvíli požádal eh, naše hosty, nositele eh, Sakharovovy ceny minulých let, aby si postupně brali slovo. Nejprve bych chtěl požádat paní Salimu Gezali, alžírskou novinářku, Znamená to, že vy jste tedy ze severní Afriky, což je velice symbolické pro nás, pro všechny. A vidím, že jste aktivistkou, která obhajuje ženská a lidská práva, ale podle mého názoru je to to samé. Pravděpodobně bychom tedy měli něco změnit, protože to je přeci naprosto stejné. Takže Jde o demokracii a o obhajování těchto práv. Vy jste držitelkou této ceny z roku 1997. Hm. Prosím, máte slovo. No, merci, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem, kteří jste hm, se zde schromáždili. Velmi často se eh, v současné době hovoří o nositelích Sakharovovy ceny a to je dobře, ale myslím si, eh, že tento okamžik je zvláštní eh, právě tím, že je to okamžik Sakharovovy ceny. Hovoříme tady o univerzálnosti lidských práv, univerzálnosti hodnot, demokracie, lidských práv, zkrátka o všech těchto věcech, které, jak se zdá, nás v našem úsilí, v našem boji spojují jako na tomto setkání a bylo by možná dobré hovořit o univerzalitě aktérů a také akcí, kroků. Eh, v roce 97 jsem získala tuto cenu a nebylo to kvůli mým eh, osobním vlastnostem. Bylo to především kvůli obtížím eh, situaci, kterou zažívala má země, kvůli boji za svobodu a také osvobození se od koloniálních pout, to není zase až tak dávno. A situace eh, v poslední době byla velice chaotická, je to naprosto eh, neúnosné a mnozí alžírští eh, přátelé se říkali, že je třeba sledovat to, co se děje a byla tady obrovská mobilizace všech aktérů občanské společnosti v Evropě. Hovořím tady právě o nevládních asociacích a organizacích, které bojovaly za lidská práva. A byly tady také pokusy o tedy pokusy eh, evropských asociací tady zahájit nebo pomoci eh, Alžířanům eh, konkretizovat určitý návrh, který byl takovým majákem během našeho úsilí, tedy jde o to, aby politika tady opravdu zvítězila. Je to něco, co v boji za nezávislost nebylo možné zrealizovat v roce 95 bylo možné, se, abychom se spojili ze všech různých eh, hnutí, ať už to byly eh, muslimové eh, nebo různé strany, eh, občanská společnost, všichni se spojili na základě návrhu politické dohody. A to vše není tak dlouho v minulosti, protože otázka demokracie je otázka globálního okamžiku boje lidu v, Afriku, v Africe, v severní Africe, ale i na v jiných částech světa. A lidé eh, ze všech možných částí světa samozřejmě byli také držiteli Sokharovovy ceny. A tady vždy jde o určitou politickou sociální dohodu dohodu, která se buď realizuje nebo ne, a to jak na místní úrovni, v našich společnostech, v našich státech, ale i na globálním, eh, eh, na, v globálním měřítku. A sdílím to, co tady bylo řečeno, a to, že demokracie a univerzalita, že to je něco pro nás, pro všechny, je to základ a na základě tohoto základu eh, musíme vnímat smysl našeho dialogu, smysl našich setkání. Někdy eh, si musíme vzájemně říkat věci, eh, které možná nejsou vždy zcela líbivé. Eh, v roce 97, když se udělovala Sakarovova cena v Alžírsku, mi jeden oponent řekl, že tato cena a svoboda ducha, to znamená mnoho věcí, které rozdělují, ale tak to není. Já si myslím, že pokud jde o konkrétní politické kroky, tak nejrůznější symbolické, eh, gest, symbolická gesta jsou důležitá a bohužel se tady eh, takových gest neděje mnoho. A v tuto chvíli je potřeba o tom hovořit, protože hovoříme o arabském jaru eh, ve chvíli, kdy tady probíhaly nejrůznější boje osamocené, během desetiletí se to kumulovalo a desetiletí to není něco, co se objeví ze dne na den a bez podpory. A bylo zase také přesvědčení, že díky médiím, vše, eh, médium, médiím a velké pozornosti vše půjde velice rychle a vše se zrealizuje okamžitě a bez eh, určitých kroků. Eh, a občas se tady může stát určitý lapsus ale ono to není lapsus nebo nějaký okamžitý prů, průlom něčeho. To je něco, co se zakládá na dlouhé době. A e, já jsem se možná někdy vyjádřila příliš tvrdě vůči některým osobám, ale to, že jsem já obdržela tuto cenu, mi možná zachránilo život. To se nedá popřít. A já e, se mohu vyjadřovat na různých e, scénách, například tady velmi často. A já konkrétně nemohu udělat nic, pokud ostatní Alžířané nemají právo na e, vyjádření, na svobodu slova. A když tyto věci, toto uznání nevede k žádným konkrétním e, výsledkům, já, e, která jsem vždy odsuzovala to, Eh, co se dělo a vyjadřovala jsem ale většinový názor Alžířanů. Nebyla jsem osamocená a evropská delegace tady hovoří o tom, eh, že v Alžírsku vane vítr demokracie, ale vy, vy chápete, že my jsme se rozhořčili a že zároveň tomuto rozhořčení odpovídá naše vděčnost a že je to zkrátka určitý rozpor a někdy si i v tomto rozporu můžeme přát eh, se sklonit před naším utrpením a potom můžeme také diskutovat a diskuze jsou velice důležité i pro každodenní život těch lidí, kteří žijí v nedemokratické společnosti a mají důvěru v daný slib, mají díky němu naději, sdílíme naději. Svoboda, ducha, víra v politické činy a univerzalita v tom duchu, že eh, diktátoři eh, nemohou vždy eh, se důvěřovat, že jejich vojenská moc jim zajistí eh, vládu natrvalo. A já bych eh, závěrem chtěla říct jednu jedinou věc a omlouvám se za to, že moje vystoupení bylo tak horlivé, ale já to vždy chci tolik říct. Myslím si, že symbolické gesto, které oceňuje, uznává určitý boj někde v nějakém místě na zemi. A e, ten, ta vzdálenost mezi tímto symbolickým gestem ke realitě, ke každodenní realitě, ekonomické i jiné, to je něco, e, co dneska tady vidíme a už po několik let nás to vede k tomu, eh, že eh, přijímáme nejrůznější nositele Sakarovovy ceny, španělské, irské, francouzské nebo německé. Přijímáme je, protože si myslíme, eh, že toto gesto je potřeba v současnosti i pro obhajobu svobody v Evropě. Uh, thank you, madam. Děkuji. Děkuji. Ano. Možná bychom neměli být takový pesimisté, ale to, co se řekla, je důležité pro nás, pro všechny. A pan Aleksandr Milinkěvič, další řečník, který je v opozici v Rusku a v Bělorusku a který vedl běloruskou opozici, i byl kandidátem na prezidenta a je nositelem za rok 2006. Aleksandře, máte slovo. Уважаемый gospodin prezident, уважаемые druzí. Pane předsedo, děkuji milí přátelé. Je pro mě potěšením tady být. Děkuji, že jsem mohl účastnit eh, této konference a je to pro mě důležitá věc. Děkuji také za organizaci. A myslím si, že důležité je to, že se můžeme eh, tady setkat, protože sjednocení jsme silnější. V jednotě je síla. Spolu eh, se cítíme lépe, lépe protože stojíme bok po boku a můžeme takto pokračovat v boji za demokracii v našich zemích. Když budeme stát jeden vedle druhého, držet spolu, tak představujeme také eh, větší nebezpečí pro diktátory a diktatury. Pak budou mít před námi strach. Na různých setkáních je tomu často tak, že je položena otázka, Jak jste se dostali k demokracii? Co děláte to, aby jste přispěli k rozpadu demo, eh, diktatury? Ale my nemůžeme dát odpověď na tuto otázku. Tu odpověď přinese čas. To, co děláme, je, že bojujeme za naše cíle. A na začátku roku 2000 přišla móda barevných revolucí na Ukrajině, v Gruzii a různých, různých zemích. To znamená, že žiné chtěli, lidé chtěli žít jinak, jinak než tomu bylo v minulosti. Ale pak jsme viděli, že revoluce sama o sobě nestačí. Musí e, nastat situace, kdy společnost je připravená. Ona musí přijmout to, co přijde s revolucí. Zatím musí stát politická kultura, občanská společnost. Potřebujeme noviny, kteří budou moci svobodně psát a novináře. A revoluce sama o sobě nevede vždy k tomu, a abychom dosáhli žádoucích cílů a výsledků. A to je věc, kterou si musíme uvědomit a uznat ji. V roce 2001 proběhly u nás volby a tam jsme si řekli, ano, my půjdeme k volbám, ale v podstatě to nebyly žádné volby. A pak lidé řekli, my už nechceme diktaturu. My chceme lepší život. A lidé demonstrovali a vystoupili. A dneska máme revoluci v severní Africe. Odehrávají se tam velice důležité zásadní události. Já jsem tam strávil čtyři roky na univerzitě, když jsem pracoval, takže tuto oblast světa znám. A samozřejmě je na místě opět otázka, zda e, není možné, aby všechny národy byly e, svobodné. Můžeme národy připravit na takovouto změnu jednotlivé společnosti, tak aby skutečně nežili již pod diktaturou. Je pravda, že diktatura může stabilizovat některé regiony, nebo se to aspoň říká, ale já si myslím, že tomu tak není, protože všichni mají právo na skutečnou svobodu. A diktátor a diktatura to není záruka stability. Není tomu tak, je to přesně naopak. A proto si myslím, že to, co je nejdůležitější, je, abychom pochopili, že když budeme bojovat o svobodu, tak se to nestane během jedné vteřiny. Nebude to tak snadné, nebude to jako lusknutím prstu, že bychom luskli a najednou bychom byli svobodní. Tak tomu není. Je to boj proti starému způsobu myšlení. A proto se určitě musíme o to snažit i v Evropě, aby už nedocházelo k diktaturám. Například u nás. A je důležité, abychom měli strategické podprogramy s podporou EU, aby lidé mohli lépe pochopit, co to vlastně znamená demokracie, jaké jsou výhody demokracie, jaké jsou výhody evropské integrace. A myslím si, že pomocí takovýchto programů zvítězíme, protože potřebujeme určitou taktiku abychom se mohli přiblížit Evropě, abychom se mohli přiblížit EU, e jinak ničeho nedosáhneme ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani v jiných zemích. Bez takovýchto programů se nám nepodaří e, vyjít z naší situace. A pak e, moji předřečníci hovořili také o této věci, která je pro nás bolestivá, a sice o politických vězních, například také v Bělorusku. Máme eh, dva kandidáty na prezidenta, kteří sedí ve vězení. Ale dnes probíhá jeden z nejdůležitějších procesů, eh, ve kterém je eh, mm, aktivista za lidská práva v Bělorusku. Hrozí mu pětileté vězení, protože údajně nezaplatil své daně. Ale on vůbec ty částky nedostal, dostal je pro sebe ty částky, za které údajně nezaplatil daně. A on dostal uh, ty peníze za to, aby pomohl ochránit uh, lidi před vězením. A já prosím a apeluji na všechny novináře, abyste ukázali svou solidaritu s těmito lidmi, protože pouze společně můžeme dosáhnout spravedlnosti. Proces už probíhá, ale my tam máme. Uh, uh, my jsme tam zahájili už kampaň tak aby v roce 2012 aby byl kandidátem na cenu za jeho angažovanost v oblasti lidských práv. Je to pro Bělorusko důležité. Děkuji za slovo. Thank you very much, Alexandr. Děkuji, Alexandře. A teď bych chtěl požádat paní Blanku Reyes která je spoluzakladatelkou hnutí Ženy v bílém. A to bylo velice neobvyklá organizace, protože byla složena z matek, manželek, sester a dcer uvězněných eh, eh, aktivistů, bojovníků za lidská práva. Vy jste dostali cenu v roce 2005, tak prosím, máte slovo. Yes, presidente. Děkuji, pane předsedo. Ehm, vážení přátelé, nositelé ceny, všichni přátelé, zdravím vás zde, zde eh, vás eh, zdravím za to, jak jste podporovali zde naše hnutí v Evropském parlamentu a já z Havany dnes vás chci pozdravit, ale zároveň vám eh, říci, že jsme velice smutní, protože Laura Pojar, naše přítelkyně, zemřela, která byla hlavní aktivistkou naší asociace, která obhajuje politické vězně. A s touto vzpomínkou také chci i vám říci, že zde máme vůli zajistit kontinuitu v tomto mírovém boji kubánských žen a také i eh, Berta Soler, eh, to je eh, osoba, která teď nastoupila do funkce a která bude naší představitelkou a bude kolem ní stát skupina spolupracovnic od roku 2003, tedy během takzvaného Černého jara, kdy kubánská vláda uvěznila a mm, tvrdě potrestala 75 aktivistů, eh, nezávislých novinářů a dalších, tak ženy v bílém začaly pracovat na eh, Eh, obhajobě práv těchto uvězněných. Jsou to tedy jejich blízké příbuzné, které ne, eh, neutuchali v té své vůli pokračovat eh, zde, jak na Kubě, tak i v zahraničí. Víme, že u nás tedy jsou velice tvrdé podmínky ve věznicích a ženy v bílém pokračují v této cestě, protože pořád ještě i podle eh, mezinárodních pozorovatelů lidských práv, pořád ještě 80 Kubánců zde je uvězněno z politických důvodů. To pokračuje a eh, takže náš hlas, eh, symbolický hlas žen v bílém mm, i se dostal do dalších provincií v naší zemi a naše ženy nyní se pouštějí do dalších oblastí, jako je boj za důstojnost, za důstojnost důstojný život občanů a i za svobodu našich spoluobčanů. Zde prosazujeme tedy politické myšlenky a i e, bojujeme za to, aby naši občané mohli volně cestovat i ze své země, aby se posilovaly demokratické procesy. Ženy v bílém byly e, e, v první linii v boji za transformaci na Kubě a my naše asociace hraje zásadní roli teď v době, kdy se Kuba má osvobozovat a my proto i chceme poděkovat Evropskému parlamentu, protože tady mm, jsme od vás dostali jasnou, upřímnou podporu eh, eh, naší eh, asociaci. Děkuji. Děkuji za vaše poselství. A nyní bych chtěl přejít k zpravodajům bez hranic to jsou nositele z roku 2005 a zde máme zástupce eh, řek, mluvčího pana eh, Oliviera Basila, který mm, bojuje především za svobodu tisku, svobodu projevu, která je tak důležitá eh, vůbec v tom obecném boji za svobody, za svobody, tedy za lidská práva a svobody jako takové. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za pozvání. Je to vždycky velké poš- potěšení zde eh, eh, hovořit eh, s vámi, ať ve Štrasburku nebo v Bruselu, protože mm, pořád, ale je to takové trochu hořké mm, poznání, že tady někteří nositelé nemohou být spolu s námi a vždycky tady chybí třeba čtyři nositelé Mujad Harufajnas, eh, Farinas Sansuki. A mm, takže vždycky tady je taková hořká příchuť těchto um, akcí. A já myslím, že musíme se snažit o to, abychom se sešli konečně jednou všichni. Myslím si, že parlament organizuje hodně mm, podobných eh, akcí a většinou zve kvalitní řečníky, panelisty, kteří přednáší dobré analýzy, perfektní analýzy a mm, potom je to těžké přejít ke konkrétním činům. Já již 15 let působím na tomto poli reportéru bez hranic a znám instituce všeho druhu a já eh, eh, vím, že je třeba, aby ten den, eh, když skončí, abychom si eh, pamatovali dvě slova. Koherentnost a akce. Koherentnost, eh, systematičnost. Samozřejmě my nemůžeme zde takto uvítat vznik hnutí jako arabské jaro a zde v Evropské instituci a zároveň mm, mm, zároveň se nepodívat na to, co bylo za posledních 20 let, protože ty režimy se tam nedržely jen tak náhodou. Ne, to je i kvůli naší evropské politice, že ty režimy se tam tak dlouho eh, udržely. A nemůžeme zároveň uvítat arabské jaro a roli elektronických médií a zároveň zde v Evropském parlamentu mm, eh, přijímat normy, které eh, potírají ty sociální sítě, ať je to smlouva akta nebo podobné další předpisy. To je přece je v rozporu, to nechápu. A to my jako reportéři bez hranic to nechápeme. My to nechápeme, že na, na jedné straně vy říkáte do no, Facebook, to je vynikající věc, nebo internet ještě lepší a zároveň zde Eh, dochází k oklešťování té svobody, dochází k obrovské explozi různých předpisů, ať je to v jednotlivých státech, v Evropské unii či mezinárodně, přijímají se různé smlouvy, které eh, jsou velice nebezpečné pro svobodu tisku a svobodu informací. A zároveň není možné odhlasovávat různé rezoluce, které my jako organizace vítáme a vždycky je vítáme a mm, vy jako parlament odsuzujete třetí státy, pokud je potírání lidských práv a zároveň eh, mm, eh, s těmito státy jednat. Tady je třeba, abychom se chovali koherentně, důsledně a eh, to musí každý pochopit také i, hm, hovoří se o tom, že musíme zachovat evropský model, ale pokud jde o svobodu tisku, tak zde Evropa e, e, se chová zpátečnicky, nejde dopředu a především pokud jde o tisk a svobodu projevu. A pokud hm, nebudeme odolávat, já zde vítám všechno, co jste, jsme slyšeli a já jsem si i hm, velice e, s, s, pe, pečlivě eh, přečetl vaši analýzu, pane Busku, který jste zveřejnil v Lesoáru, ale zde Evropa ustupuje od těchto hodnot. A nemůžeme eh, na jedné straně říkat, budeme bojovat a podporovat eh, oběti, mm, mm, oběti Eh, které bojují proti fundamentalismu a zároveň v Evropě eh, budeme mít tedy eh, legislativu, která třeba <laughs> trestá, která trestá tedy personne ne l'a vu. Et... Pomluvy a je třeba, abychom tedy i začali udělovat třeba Sacharovou cenu i některým nositelům z Evropy, ať je to z Bulharska, z Řecka nebo z Itálie, kteří bojují za tyto hodnoty zde. Je zde určitý model, který nějak se rozpadá tady v Evropě. Evropa vždycky něco reprezentuje, ale zároveň o to, co má, přichází. No. A já říkám, že musíme být důslední a akceschopní. My velice brzy zde eh, budeme inaugurovat Esplanádu Sacharov, což je sympatická věc. Vždycky, když vidíme, že Sacharov konečně dorazil i do Bruselu, ale eh, mm, skutečně eh, to bude stačit, protože Brusel je hlavní město Evropy. Možná bychom měli zde v Bruselu vytěžit eh, z tohoto ducha a, eh, a protože, eh, je, mm, protože my zde v Bruselu máme sítě, které jsou složené z novinářů, z advokátů a máme zde tedy asociace novinářů a ty novináři často jsou ve velice komplikovaných situacích, ať jsou to třeba noviny tady kolegyně nebo v Bělorusku. A já mm, zde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 vím, že většina eh, nositelů eh, ceny eh, jsou izolovaní, jsou osamocení, takže my bychom měli vytvořit takový dům, takov, takový dům, takovou platformu zde v Bruselu, abychom konkretizovali různé evropské iniciativy. Již tři roky se hovoří o Shelter City. A může mi to někdo vysvětlit, proč je to tak důležité? Ano, je, protože pořád je ještě nebylo rozhodnuto. Pořád se mění tedy sídlo a e, nekončí to, není rozhodnuto. Kdybychom zde my v Bruselu mohli vytvořit takové základní místo, takové sídlo toho Sacharova domu, a bychom mohli třeba eh, zde eh, mm, konkretizovat tuto iniciativu a konkrétně bojovat eh, proti věcem, jako je třeba cenzura elektronických médií a bychom skonkretizovali tuto myšlenku. Děkuji. Děkuji, děkuji za poznámky. Ano, určitě musíme bojovat za náš model, to jsem si jist my v něj věříme, a, eh, takže já zcela souhlasím. Ale víme, že nikde si není člověk jist. A eh, zde eh, s tím souhlasí všichni, tedy na tribuně, ale rádi bychom vyslechli i některé z vás, pokud někdo by si přál krátce si vzít slovo, prosím. Kolego. Jens? Eh, eu vou dividir a minha intervenção em duas partes. Mm, děkuji, pane předsedo. Já se chci vyjádřit ke dvou věcem. Eh, o jedné části se již hovořilo a poslední věc, eh, to tomu hovořil novinář bez hranic. My jsme, hovo- my jsme viděli konkrétní praktiky a měli bychom o nich diskutovat právě na tomto fóru, přestože není nutné okamžitě přijmout Ehm, řešení, ale je důležité o tom diskutovat. Zazněla tady důležitá věc. Občané požadují, abychom něco udělali v oblasti lidských práv, základních práv. A často um, často se to zamítá s tím, že tady platí zásada subsidiarity. Ale subsidiarita nemůže spočívat v tom, že vlastně ignorujeme potřeby občanů. Chtěl bych připomenout umluvu o svobodě v Maďarsku. Máme svobodu bojovat za svobodu. Svobodu podniků. Ale zahraniční tisk zahraniční tisk má svobodu, ale maďarský tisk, eh, tak tam tomu tak není. A od 89. Tady máme nové hnutí, nového ducha. Jak jsem se vyslechla také tady od našich řečníků. Eh, v těchto letech v portugalských novinách se objevil apel a hovořil se o, o vidově, eh, o dvoji po Sacharovovi, a hovořilo se o tom, že aby došlo ke změně eh, této celé sacharové ceny. Hovořil se o sobě, která se velice zasazovala o boj za lidská práva, byla motorem eh, této práce a slavný fyzik byl oceněn Nobelovou cenu za mír. A stalo se to známé také právě díky eh, paní Bonner. A chtěla bych to připomenout, protože tady máme jedinečnou příležitost. Máme tady laureáty Sacharovovy ceny a chtěl bych požádat hosty, co se o to myslí. O tomto návrhu. Je to portugalský návrh a netýká se to pouze rovnosti pohlaví, ale chtěli bychom také ocenit práci, kterou odvedla pro svého muže. Děkuji. Ještě někdo chce slovo? Já jsem si jist, že bychom měli spolupracovat s dalšími organizacemi, jako je třeba Rada Evropy. To je přece i naše povinnost eh, na poli lidských práv. Musíme tedy eh, spolupracovat eh, v tomto boji za svobody i s Radou Evropy. Ještě někdo, prosím? Tak prosím, představte se. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci. Eh, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jmenuji se Emily Satary, jsem militantním aktivistou za lidská eh, práva v Iránu, v Evropě. A Evropský parlament a OSN několikrát odsoudili porušování lidských práv v Iránu, ale je škoda, že dnes tady dedí eh, eh, nějaký eh, militantní zastánce práv v Iránu mezi vámi. Víte dobře, že situace lidských práv v Iránu je velice složitá a v podstatě katastrofální. Každý den v Iránu eh, dochází eh, k odsouzení, eh, k testu smrti pro mladé lidi a dochází k podobným činům. A iránský režim se rozhodl před několika dny vytvořit eh, internetový halal, to znamená ta určitá cenzura, filtrování všech informací, eh, které se šíří v Iránu. Měli jsme dva bratry, lékaře v Iránu, eh, kteří bojovali nejenom za to, aby byl iránský elit dostatečně informován o chorobě AIDS v Iránu, a byli na pět let odsouzeni k trestu odnětí svobody. A já si myslím, že takoví lidé se také zaslouží eh, Sakarovovu cenu a je třeba takové lidi chránit. Thank you very much for your intervention. Děkuji vám za vystoupení. Prosím, pokud budete mít něco na srdci, tak se přihlašte a velice rádi si vyslechneme nějaký příklad z vaší země nebo z nejrůznějších částí světa. Připomínka kohokoliv z vás je velice důležitá. Ovšem samozřejmě musíme být na paměti, že ve dvě hodiny začneme s naším prvním panelem a konference nás teprve čeká. V s předložením aby... Pokud mi dovolíte, tak já bych se eh, vyjádřil k tomu přejmenování Sacharovovy ceny. Tady eh, musíme říci, že eh, samozřejmě hrála velice důležitou roli při eh, vypořádání se Sacharova se společenskými problémy, ale oni se poznali mnoho let poté, <clears throat> co eh, Sacharov měl své první vystoupení, které působilo tedy jako bomba. A toto první zveřejnění proběhlo v 60. letech. Eh, paní Bolerová byla samozřejmě velice významnou aktivistkou za lidská práva. Byla důležitou součástí rodiny. Byl věnován také památník. A možná, že bychom mohli vymyslet nějakou jinou cenu. Ale myslím si, že přejmenování této stávající ceny, to bychom dělat neměli. Nebylo by to podle mě produktivní. Představte si, že bychom přejmenovali například Nobelovu cenu. To je také cena, která dostala své jméno po Švédovi Nobelovi. A představte si, že bychom ji chtěli přejmenovat. Je tomu prostě tak, že existuje Sacharovova cena. Pokud to nestačí, tak eh, zjistěte, jestli nemáte nějaké sponzory, kteří by mohli eh, utišit vaše svědomí a podpořit Bonerovovu cenu paní Bonerové. A třeba bude tato cena velmi významná. Ale to je jenom můj názor. Děkuji. Děkuji, děkujeme eh, za vaše vystoupení. A v tuto chvíli, vážení přátelé, několik slov závěrem našeho, naší úvodní části našeho schromáždění. Evropský parlament bude samozřejmě pokračovat v práci za hájení lidských práv, samozřejmě včetně zpráv, které jsou někdy velice široké a podrobné, a také samozřejmě včetně naléhavých rezolucí, které jsou velice důležité a až na velmi složité případy, no, které bychom měli hájit tímto způsobem. Vedle nich bychom eh, také eh, měli zapojit občanskou společnost eh, ve vašich zemích, protože, jak to tady už bylo řečeno, lidé v zemích, to jsou ti, kdo musí změnit situaci a změnit systém tak, aby se uvídal směrem k demokracii což znamená, že musíme spolupracovat se stovky tisíc, s stovkami tisíci vašich obyvatelů. To je to nejdůležitější. A také je velice důležité, že v těchto zemích máme vás. Je potom pro nás mnohem jednodušší, když zahajujeme jakoukoliv spolupráci, abychom se vás mohli opřít. V prosinci paní eh, místopředsedkyni eh, komise, vysokou představitelku Lady Ashtonovou. Eh, ta předloží revizi lidských práv Evropskému parlamentu a budeme velice podrobně diskutovat o aktivitě našeho, naší nové vnější služby, naší diplomacii naše diplomaté jsou také odhodlanými zastánci lidských práv, věnují tomu svou pozornost, je to velmi důležitá součást jejich práce. Dále eh, síť eh, ceny Sakharov spojuje nositele této ceny a to byla velice důležitá záležitost, velice důležitý úkol a nyní očekáváme podobná setkání také v budoucnosti. Nevím, jestli to bude příští rok, anebo až za dva roky, ale v každém případě to nebude později než za dva roky. Jsme velice rádi, že jsme se tady sešli, protože, jak bylo řečeno, když se spojíme kdekoliv, kde se lidé spojí, tak se cítí silnější a cítí se lépe. Cítíme se silnější také pokud jde o lidská práva a tyto otázky. Přeji vám plodnou diskuzi, která začne ve dvě hodiny a večer v centru Bozar budeme být další setkání Budeme se věnovat samozřejmě lidským právům, protože to budou práva žen. A jak už jsme slyšeli, je to to samé. Ženská práva jsou to stejné jako práva lidská. A teď nás čeká také něco příjemného a to je oběd.